Good afternoon, everybody. I hope that, uh, Tak já eh, doufám, že nikdo nebyl uvězněn eh, za nějakou zástěnou, když vypukl poplach požární. Eh, někteří tady ještě nejsou, zřejmě jsem nemohli včas dorazit, ale já věřím, že časem, časem dorazí. My teď odpoledne Eh, začneme tím, že budeme probírat kompromisy, eh, které byly vypracovány o programu spotřebitele na období 2014-2020 se zpravodajem panem Rochefortem. Máme tady Simona Busutila, a Marion Peris eh, jako stínové zpravodaje, pak je tady další stínový zpravodaj, který ještě nedorazil. A, a já, já tady jsem. A ještě další, který tu není. Olivie Mikolis, jménem komise tady je také. Také paní Majner tady měla být, ale protože ona tu byla hodinu a půl dopoledne, tak předpokládám, že už má zase jiné Eh, povinnosti a musela odejít. Vítáme tedy nového zástupce komise. Prosím tedy Roberta Rošforta, aby nám předložil nebo prezentoval kompromisy. Děkuji, pane předsedo. Ano, jde o to, abychom se společně podívali na kompromisní pozměňovací návrhy, protože naposledy jsme, jsem vám již vyjádřil své stanovisko k těm jednotlivým pozměňovacím návrhům a nyní jsme v konečné etapě, protože zítra budeme hlasovat v našem výboru. Ještě jednou bych chtěl poděkovat kolegům, kteří mě podporovali při mé práci. Opravdu jsme eh, spolupracovali vynikajícím způsobem. Některé nové nápady se nám podařilo zapracovat v konečné fázi 11 kompromisních pozměňovacích návrhů. Ostatně jsme se shodli na mnoha věcech. Nebyla ta věc obtížná kvůli samotné podstatě, ale byla trošku obtížná, protože jsou tam velmi technické aspekty v tomto textu, který se zabývá finančními aspekty, takže to vyžaduje striktnost. Uh, Tři frakce EPP, SD a ALDE předložili kompromisní návrhy, ale podpořili to i zelení, i když nejsou součástí těch kompromisních návrhů, protože nepředložili pozměňovací návrhy. Takže bych vám rád eh, stručně představil tyto návrhy. Nebudu hovořit o jednotlivých návrzích, ale o těch myšlenkách, na kterých se nám podařilo se shodnout. Za prvé, hodně jsme o tom hovořili je to, máme jasný cíl podpořit akce, jejichž smyslem je, aby spotřebitelé mohli lépe plnit svou, hrát svou roli na interním trhu, všechno, co se týká srovnatelnosti údajů z hlediska e, transparentnosti trhu. A také jsme zdůraznili tu skutečnost, že zde není jenom otázka cen, ale také, že je to otázka kvality zboží a služeb informovaný spotřebitel je ten, který prostuduje jak kvalitu, tak cenu a takže jsme pro, aby vlastně zde byly ty etikety certifikační na internetových stránkách, aby, bylo, aby spotřebitelé měli možnost srovnání za použití metodiky, které, která bude sladěna. Takže toto je skutečně a činnost komise musí umožnit, aby se toto zavedlo aby se vytvořilo něco, co je opravdu nezbytné pro od, zavedení srovnání a dynamiky vnitřního trhu. Druhé téma, je, jehož se týkají kompromisní návrhy, je vzdělávání, řekněme, nebo výchova spotřebitelů. Vidím, že se na mě díváte. Ano, jsou určité zranitelné, řekněme, osoby, které jsou právě těmi cílovými osobami v, tom, v té výchově spotřebitelů. Také se domníváme, že to není v protikladu k tomu, abychom měli programy celoživotního vzdělávání, protože dnes v moderní společnosti jsme spotřebitelé v podstatě od okamžiku, kdy se narodíme až do poslední chvíle našeho života. A potom je zde také ta myšlenka, kterou považují mnoho kolegů za zajímavou, je to, že také podniky by měly informovat, vychovávat ty spotřebitele. Někdy se to zná překvapivé, ale když se nám podaří k tomuto přesvědčit podnik, tak to vytvoří zajímavou páku, protože podniky někdy mohou poskytovat služby nebo produkty, které budou jednoznačné a neměly by být klamavé nějak nebo pro spotřebitele. Co se týká těch zranitelných spotřebitelů, je zde několik částí kompromisu, které umožňují lépe je zohlednit. Pravděpodobně si pamatujete, že jsme vedli rozpravu, ve které jsme nebyli nutně všichni zajedno, co se týká role spotřebitelů a zejména toho eh, formy, kterou komise má tedy zaujmout, co se týká role spotřebitelů. Rád bych připomněl a myslím si, že na tom jsme se shodli, že fin- přímá finanční podpora organizacím má být poskytována pouze těm organizacím, které jsou nadnárodní, které působí na úrovni Unie. Samozřejmě to neznamená, že nechceme pomáhat spotřebitelským organizacím v jednotlivých členských státech, ale není to pomoc, která by měla probíhat formou přímého financování na, našli jsme ten kompromis, že bychom měli posilovat jejich organizaci v rámci výměny osvědčených postupů, zkušeností a tak dále a doplnili jsme také podporu výzkumu v oblasti spotřeby, kterou tuto spotřebitelské organizace mohou provádět a také informování spotřebitelů. Pokud jde o sledování a hodnocení programu, tak tady je několik témat, která jsou poněkud citlivější, zejména ve vztazích s komisí, tedy kromě aktů v přenesené pravomoci v rámci ročního programu jako takového si myslím, že jsme se shodli na kontrole, na sledování, zejména tedy na ukazatelích, které by měly umožnit kontrolu tohoto programu. A potom jsou také body, o kterých se dosti živě diskutovalo alespoň na poslední schůzi výboru, kdy jsme o tom mluvili, a to je otázka informativního rozdělení částek poskytnutých na jednotlivé cíle. O tomto jsme tedy vedli rozpravu s komisí. Víme, že příloha 2, která je uvedena v našem textu legislativním, je text, která uvádí, který uvádí informativní rozdělení. Uvedli jsme tam, že komise bude moci v každém případě to jsou 74 a 75, bude mít plus minus 20 marži a v rámci kompromisu, který by byl ještě smířlivější, abychom ukázali komisi, že nejsme proti tomu, aby měla svobodu konání, v rámci pozměňovacího, ústního pozměňovacího návrhu k tomu původnímu návrhu, tak doplňujeme ještě tu skutečnost, aby mohla být určitá flexibilita poskytnutá komisi v tomto oboru, tak aby komise mohla, pokud bude potřebovat, se ještě více odchýlit od té marže manévrovací nebo od té flexibility, která je již navržena písemně, ale nicméně se domníváme, že tento návrh změny mezi těmi rozpočtovými líniemi komise, že tedy komise musí odůvodňovat parlamentu prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci, což je klasický způsob, který již velmi dobře známe, takže musí poskytovat tedy vysvětlení, odůvodnění. Takže toto je, pane předsedo, schrnutí oblasti působnosti těch kompromisních pozměňovacích návrhů, které, jak se domnívám, všem vyhovují. Děkuji. Děkuji za tuto prezentaci. Také já jsem se díval na stanoviska dalších výborů a také později bych požádal o určité vyjádření k některým těmto aspektům. Co, co z toho eventuálně můžeme eh, podpořit eh, konkrétně z rozpočtového výboru? A nyní prosím, eh, vyslechneme ještě stínové zpravodaje. Nejdříve Simon Bosotel a pak eh, mm, Adam Pares a pak eh, další. Děkuji, pane předsedo. Já začnu tím, že poděkuji panu Rošfortovi za jeho práci i za jeho dnešní prezentaci. Eh, mm, děkuji mu především za ochotnou spolupráci se stínovými zpravodaji. Já mohu říci, budu se snažit být stručný, mohu říci, že EPP je připravena podpořit kompromisy které jsme vyjednali a zpravodaj eh, si zaslouží naše poděkování za otevřenost při hledání řešení. Mám jenom dvě otevřené otázky, eh, alespoň z našeho hlediska, tedy frakce EPP. Především to je to rozložení cíle 1 a cíle 2 a jejich financování. I když nesouhlasím z, um, z těch indikativních eh, sum od komise a nesouhlasím tedy s názorem eh, zpravodaje, ale nakonec si myslím, že je třeba větší flexibilitu komise. Bylo by dobré neomezovat komisi nějakými takovými eh, orientačními sumami. A druhá otázka, kterou chci objasnit, to je 122 návrh, který byl předložen, který žádá náležitou pozornost pro informace informovanost nezletilých, eh, například eh, zdržet se velmi agresivních eh, reklam v televizi nebo online na počítači. Není pochyb o tom, že děti a nezletilí jsou zranitelnou skupinou spotřebitelů. V duchu snahy podpořit právě je Ehm, tak eh, bych velice rád ocenil, kdyby další frakce mohly vzít v úvahu eh, tuto věc a podpořili eh, návrh 122, který nemůžeme stáhnout. Dále při hlasování budeme mít velmi jasnou pozici Evropského parlamenta, parlamentu a zpravodaj to může použít při jednání s radou. Je to velmi důležitá otázka a Eh, já myslím, že tady je velmi dobrý duch spolupráce mezi všemi frakcemi. Spravodaj tedy bude mít opravdu velmi silnou pozici při jednání, když nás bude zastupovat eh, při jednáních eh, s radou. Děkuji. Děkuji. A teď prosím paní Perez. Muchas gracias. Děkuji, děkuji pane předsedu, děkuji všem. Ráda bych se vrátila k tomu, co říkal pan Busutil. To znamená, ještě jednou bych ráda poděkovala za skvělou spolupráci, která fungovala opravdu od samého začátku. Já bych velmi ráda poděkovala opravdu za tu spolupráci v souvislosti hlavně s těmi otázkami, které se týkaly zranitelných spotřebitelů a také v souvislosti s těmi otázkami, která já považuji za velmi důležité a které jsou teď součástí pozměňovacích návrhů. V první řadě eh, přímé a nepřímé překážky, které je třeba odstranit v rámci vnitřního trhu. E, to je velmi důležitá otázka, stejně jako posilování důvěry e, všech spotřebitelů v přeshraničním obchodě. Za druhé, je třeba podpořit spotřebitelská centra. Je třeba je podpořit finančně a to na evropské úrovni. Stejně tak, jak o tom hovořil pan Rochford. Je také třeba posílit tyto organizace a to jak na místní, tak regionální, tak národní a evropské úrovni. A to z toho důvodu, abychom navýšili transparentnost a abychom zlepšili fungování vnitřního trhu, aby také docházelo k lepší výměně informací a naši spotřebitelé byli lépe informováni. Za třetí, eh, posilování práv spotřebitelů a, ta hlavně, a to hlavně skrze lehké postupy při reklamacích. Za čtvrté, potřeba dohlížet a revidovat všechny tyto programy, tak abychom mohli dobře eh, sledovat chování našich spotřebitelů, abychom posílili nebo zlepšili fungování vnitřního trhu. Dále, jako poslední bod jsem chtěla zmínit účast spotřebitelských eh, center na vypracovávání nového postupu alternativního eh, řešení sporu. Eh, já se chci také v tuto chvíli eh, v tuto chvíli omluvit, protože se musím účastnit ještě jednání výboru REGI, takže vám v tuto chvíli děkuji za pozornost. Děkuji. Ano, děkuji za toto vystoupení v každém případě. Ano. Děkuji. A ní paní Rüle. Very brief. Já budu velmi stručná. My už jsme napsali zpravodaji, že e, podporujeme jeho kompromisní návrh, podporujeme celou jeho zprávu, myslím, že je to dobrá zpráva a to je všechno. Děkuji. Ano. A poslední stínový zpravodaj, než se pustíme do diskuse, mm, jsem ještě já. Také bych rád řekl, že podporujeme kompromis, e, který navrhuje zpravodaj. A nyní prosím, máme tady několik eh, lidí, kteří se přihlásili. Je to tady paní kolegyně. Chtěl bych ověřit, kdo další by se rád přihlásil. Takže prosím, paní Korasa Belt, děkuji. Eh, také já se chci připojit, opravdu blahopřeji, Roberte, k vynikající práce. Podporuji, eh, co tady bylo řečeno, Simon to také ostatně řekl. A pokud jde o návrh 122, já bych chtěla objasnit náš názor. Myslíme si, že i když se opravdu snažíme eh, respektovat svobodu na internetu a svobodu vyjadřování projevu na internetu, chceme opravdu eh, podpořit všechny inovativní kapacity, tak je velmi důležité, eh, aby jednotlivé zúčastněné strany měly odpovědnou, odpovědnou pozici k marketingu a k internetu. Když to neuznáme, Eh, tak my, Evropané, zejména my, kdo jsme rodiče, tak máme obavu, že internet eh, a některá multimediální eh, média, ke kterým mají děti stále větší a větší přístup, mohou mít negativní důsledky. Také takové otázky jako diabet, obezita, alkohol, sex, a tak dále. To bude, e, prosím Roberte, jenom chviličku mě ještě poslouchejte. E, bude velice těžké se vyhnout tomu, že by se Ernet reguloval, když tady nebude opravdu odpovědný postoj a odpovědná reklama. Proto tady apeluji. Já nevím, co je na tom problematické, když říkáme, věnuje zvláštní pozornost informovanosti dětí a mladých ehm, a z hlediska odpovědné eh, reklamy. To je opravdu ta nejliberálnější formulace, kterou si dovedu představit. A apeluji na kolegy, aby hlasovali pro eh, pozměňovací návrh 122, protože to nepokrývá kompromisní návrh. Děkuji. Děkuji. Ještě někdo další, prosím? Tak v tom případě prosím komisi, aby se podělila o své názory, než budeme zítra hlasovat. A ještě jednou děkuji zpravodaji. Děkuji, pane předsedo. Chtěli bychom také poděkovat zpravodaji i stínovým zpravodajům za velmi dobrou zprávu a za kompromisní návrhy. Samozřejmě máme ještě určité poznámky, celou řadu poznámek. Vy velmi dobře víte, jaká je pozice komise k aktům v přenesené eh, pravomoci v našem pololetním programu. Myslíme, že to není ten správný nástroj. I přes flexibilitu, která se objevuje v těch eh, Um, orientačních sumách výdajů máme přece jen pocit, že by to tam nemělo být. Um, nemělo by to být v právním předpisu, mělo by to být ve finančním výkaze, tak jak jsme to původně navrhli. Pokud jde o srovnávací eh, webové stránky, souhlasíme s klíčovou eh, důležitostí a také jsme to vždycky zdůrazňovali v agendě spotřebitelé. Eh, je tady velmi silná obava, že se tady bude zavádět certifikační systém a o proveditelnosti takové certifikace a monitorovacího systému všech ehm, srovnávacích eh, webových stránek EU. To nás opravdu naplňuje velkými obavami. Pokud jde o vzdělávání, školství, to je pro nás velice důležitý bod. Souhlasíme také s tím, že je důležité, aby eh, podniky byly vzdělávány, ale myslíme si, že je, eh, nevím, myslíme si, že je eh, na programu spotřebitele, který je zaměřen na spotřebitele a má velmi malý rozpočet. Není tedy na tom, aby část peněz věnoval na vzdělávání podnikatelů. Je tady MFF a programy MFF, kde jsou obrovské Eh, možnosti, ty by mohly být využity na tento účel. A myslíme, že ten, ten malý obnos, který je tady k dispozici, ten by neměl být částečně věnován na vzdělávání eh, podnikatelů, i když souhlasíme s cílem vzdělávat podnikatele. Takže to je taková jedna sporná věc. Vzali jsme na vědomí ehm, to formulaci, která se týká z organizací spotřebitelů, kde bychom měli eh, dávat podporu na evropské úrovni, těm organizacím, které existují na evropské úrovni. A pak je tady eh, návrh 122, o kterém se hovořilo a kde se mluví o televizní reklamě. Tady si musíme připomenout, že diskutujeme o finančním rámci kdo je příjemce, jaký typ akcí, eh, jaké množství peněz. Eh, čili když máme seznam akcí, tak musí být velice jasné, co je obsahem těch akcí. Například věnovat pozornost něčemu. To není akce. To může být eh, zahrnuto v úvodních bodech ustanovení v úvodních ustanoveních, a, nebo to může být nějaké takové zva, zvažování, úvaha, ale to není akce ve striktním slova smyslu, abychom to uváděli do finančního programu a abychom tomu věnovali určité mm, peníze prostřednictvím některých příjemců. To není politický, ale finanční dokument ale nechci hovořit příliš dlouho, takže už na závěr jenom řeknu, že máme ještě některé další drobné poznámky k formulacím, ale to je možné diskutovat, eh, až bude probíhat eh, všeobecná diskuze i s radou. Děkuji, děkuji. A teď má slovo zpravodaj jen závěrečné poznámky před hlasováním. Můžete prosím také říci, jaké je stanovisko eh, nebo jaký je váš názor na stanoviska, které jsme dostali od jiných výborů a co byste eh, eh, podpořil? Euh, comment dire, nous sommes d'accord. Ano, abych tak řekl, my souhlasíme prakticky se vším. Co se týká vaší první připomínky, myslím si, že to také před ten ústní posměňovací návrh vlastně by měl ještě vnést větší eh, flexibilitu do financování určitých programů. Pokud jde o ten návrh 122, nesmíme se mílit. My zcela souhlasíme s podstatou já jsem byl ve své zemi několik let členem etického výboru pro reklamu ve Francii a víte, že reklama v Evropě je hodně řídí takzvanou samoregulací, že hodně podniků nebo profesionálů pracují na té myšlence, že by se měla zavést určitá samoregulace. Takže my s tou podstatou zcela souhlasíme ale trošku nám vadí dva aspekty. První aspekt, který připomněl zástupce komise, který spočívá v tom, že jde o text, který výjmenovává programy. A jakožto takový není jasné, zda toto skutečně odpovídá nějakému programu. A druhá věc, se kterou zcela nesouhlasíme, je to, aby se měly zaručit nějaké, osvědč, nějaké postupy v oblasti reklamy. Jak komise může něco zaručit? Slovo zaručit, garantovat je příliš silné. Možná, že je to lingvistický problém, možná, že ve francouzštině je ten překlad to slovo příliš silné oproti původnímu textu, ale v tom francouzském znění je uvedeno zaručovat, garantovat. Jinými slovy, zaručovat, zaručit, to znamená že se vlastně dá určitá záruka za to, že ta reklama prostě bude taková a taková. Možná ta obtíž spočívá v tom, já tedy navrhuji, abychom se na to ještě podívali případně s komisí, zda by se mohlo to znění nějak ještě vylepšit, protože s tou podstatou já zcela souhlasím s tím, co říkáte, ale určitým způsobem, pokud chceme zaručit odpovědné postupy v oblasti reklamy, tak bychom museli zpracovat samotný regulač, eh, legislativní text ale toto není to, o čem my tady teď hovoříme. Takže buď bychom se mohli podívat na to, jak bychom vybrali nějaký reálnější, realističtější pojem, změnit ten pojem, který je možná příliš silný, možná povzbudit tedy místo zaručit, nebo to dát do úvodního ustanovení, ale ještě jednou opakuji s tou podstatou samotnou zcela souhlasím. Co se týká pozměňovacích návrhů předložených ostatními výbory, pane předsedo, při přípravě hlasovacího seznamu, tak tam je to všechno jasně uvedeno. Nemyslím si, že by měly být nějaké podstatné problémy. Takže budeme hlasovat zítra o všech těchto návrzích, zítra ráno ve výboru. A pouze jsem vám chtěl říci, že vzhledem k tomu, že jsou to stanoviska, která se vzájemně velmi blíží i tady s, tou, s tím malým problémem toho znění. Myslím si, že najdeme nějakou lepší formulaci, tak uvádím hypotézu, že bude potom potřeba zkontrolovat výsledek hlasování, ale to uvidíme po hlasování. Navrhl bych to stínovým zpravodajům, potom abychom se podívali na to, do jaké míry bude vhodné navrhnout koordinátorům našeho výboru, abychom případně zahájili přípravná jednání s předsednictvím rady o obsahu programu. Nicméně v každém případě v první etapě nebudeme hovořit o částkách, o výškách těch vyšších jednotlivých částek na ty programy, ale to uvidíme po zítřejším hlasování. Děkuji. Right. Okay. Děkuji. Jen chci potvrdit, že zítra dopoledne budeme skutečně hlasovat od 9.30 dále. A prosím zpravodaje, aby e, zvážil naši strategii v další fázi. To je také otázka té, toho rozpočtového obrazu, obsahu celé finanční obálky když ta obálka pak už bude opravdu naplněna těmi penězi. Prosím, chtěl by ještě někdo k tomu něco dodat? Eh, tak v tom případě děkuji a prosím, můžeme pokročit dál k dalšímu bodu. Myslím, že jsme s časovém limitu. Pan Traskovský. Ano, je tady. A možná byste mohl přijít trošku blíže a můžete si vzít svou zelenou kartičku s sebou. A Vítám tady paní Pejtikainen. Takže jde o stanovisko pro eh, výbor o výzkumu a energii, ITRE. Eh, náš navrhovatel je pan Třaskovský a je tady paní Vajle, pan Makarkis, který tady zatím není jako stínový zpravodaj, ale pan Engstrom, já tady jsem. A paní Rýle, ano, také. Takže já myslím, že máme usnášení schopnosti nových eh, zpravodajů. Vítám vás tady všechny a, prosím, je tady i zástupce komise. Takže pane Třaskovský, eh, prosím, co eh, uděláme s tímto návrhem? Můžete nám ho prezentovat? Ano, je to potěšení protože vy, pane předsedo, sám o tom e, opakovaném použití e, mnohé víte. Já myslím, že v této fázi můžeme být dost pozitivní, protože e, návrh Evropské komise je velice dobrý. Parlament vždycky najde nějaké způsoby, jak text dále vylepšit a to jsme se pokusili také prostřednictvím Eh, pozměňovacích návrhů. Důležitý je, důležité je, že návrh připravený komisí je eh, příznivý pro podniky a můžeme tady zkoumat některé definice, můžeme je mít trošku explicitnější a mm, celá tato věc má obrovský potenciál pro růst a inovace, což je velmi důležité v období krize. Já mám pět bodů. Za prvé, jak už jsem řekl, některé definice by mohly být trošku přesnější, mohli bychom ještě doladit, zejména když je tady machine readable formats, formáty čitelné strojem. To by mělo být trošku jasnější. Chtěli bychom, eh, aby tato věc byla technologicky eh, neutrální a aby se formát eh, zachoval tak otevřený a tak přívětivý pro uživatele, jak jen je to možné. Proto tomu dávám přednost před otevřenými formáty, eh, které jsou také možné, ale jsou přece jenom výjimečné. My dáváme přednost um, otevřeným formátům, které jsou opravdu použitelné, dobré pro konečné uživatele. Pak je tady otázka marginálních nákladů. To bychom také eh, chtěli upřesnit, tuto definici. Marginální náklady neznamenají nic jiného než eh, náklady, které jsou potřebné pro použití takového eh, bodu. A myslíme, že mohou být některé výjimky, ale ty by měly být jen vzácné a jasně omezené a stanovené. Za třetí, a to je otázka otevřených licencí jakožto taková, já se této otázky dotýkám. Týká se to otevřenosti a přívětivosti k uživatelům. Myslíme si, že otevřené licence jsou stále eh, oblíbenější mezi lidmi a proto bychom je rádi eh, používali za standardní eh, Eh, v celé eh, Evropské unii. Otázka eh, na komisi přeshraniční opětovné použití. Tady by nám komise mohla ještě do budoucna některé věci objasnit. Otázka elektronických prostředků. Rádi bychom opětně použili elektronické prostředky, což by bylo jako default a e, jak už jsem řekl, e, elektronické prostředky by byly tím výchozím bodem. Chceme-li opětovné použití opravdu vážně používat, e, pak musíme mít jistotu, že elektronická forma bude používána co nejčastěji. A konečně, a to je za páté, otázka dohledu. To byla jedna z otázek opakovaného použití Eh, která byla dost kontroverzní v diskusi. Asi, jak víte, na mnoha různých eh, místech, včetně eh, veřejných zakázek. Vytváření nových institucí to opravdu není moc dobrá věc. Neměli bychom vyutvářet nové instituce, měli bychom použít ty, které již existují, také pro dohled nad celým procesem. A pokud jde o mm, vykazování, tedy reporting, to bychom měli udělat trošku reálnější, proto říkáme, že tyto požadavky by eh, měly být tři roky, ne jeden rok a dále chceme změnit formulaci tam, kde říkáme, že členské státy by měly informovat komisi o dostupnosti eh, veřejného sektoru, nikoli rozsahu použití. Kdybychom měli rozsah použití, to by bylo příliš eh, podrobné, potřebovali bychom statistiky a přinášelo by to další náklady. Takže reporting ano, chceme, chceme to, chceme dohled, ale mělo by to být prováděno dohledy, které již existují, eh, do, mm, orgány, které již existují a, a nemělo by to být velkou zátěží ani pro Eh, veřejnost ani pro státní instituce. Já bych eh, chtěl poděkovat stínovým zpravodajům za vynikající spolupráci a děkuji tady kolegyni, že byla ochotna prohodit si eh, svou zprávu s mou. Ona tady není, ale já jí chci poděkovat. Já prosím, děkuji vám, děkuji, že se tady věnujeme panu Třaskovskému. Ano, děkuji tedy za tuto celou řadu bodů, které jste uh, prezentoval. Teď eh, vyslechneme stínové zpravodaje. Je tady někdo jiný, kdo by chtěl ještě vystoupit? Takže nejdříve paní Weiler, pak pan Markaxis, pan Angstrom, já a paní Rille, ano. Pan Angstrom je stínový zpravodaj ale paní Rile samozřejmě může vystoupit. Ano, pardon, pardon, také jste stínová zpravodajka. Tak paní Weiler. Ja, vielen Dank. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také, pane Časkovský. Já jsem také velmi ráda, že se ty dvě zprávy prohodily. Uh, O vaší zprávě už jsme jednou hovořili, hovořili jsme také o iniciativě Evropské komise a myslím si, že skrze nebo díky těm pozměňovacím návrhům se to všechno opravdu vylepšilo. To znamená, že my už nemáme v podstatě skoro žádné pochyby nebo v podstatě ještě takové malé detaily. E, vy jste na úvod hovořil o důležitosti pro podniky a pro hospodářství, ale já si myslím, že tady musíme hovořit ještě o dalším uživatelském okruhu. Jde o naše občany ale kromě občanů také jde o vědce a jiné zájmové skupiny a to je třeba opravdu zcela jasně zdůraznit. A to si myslíme, že je také velmi důležité. Za druhé, co se týče těch eh, marginálních nákladů, tak tady si myslím, že všichni eh, souhlasíme. To všechno musí být samozřejmě velmi dobře odůvodněné. Pro mě je také velmi důležitý termín jaksi kontrolovatelnost Eh, protože eh, tady jde v podstatě o to, že v různých členských eh, státech se s informacemi zachází různým způsobem. Například víme, že ve Skandinávii a jiných jaksi severských zemích je to samozřejmostí a poté jsou jiné státy, včetně tedy toho mého, kde s tím neustále existuje velmi mnoho problémů. A proto tady musíme opravdu zajistit, aby ty informace byly k dispozici pro všechny občany. Já jsem v podstatě eh, posledně také hovořila o tom, že se tady nehovoří o ochránci osobních údajů, nebo že se to tady jaksi nějakým způsobem eh, nezdůrazňuje. Já nevím, možná, že byste k tomu mohl něco říci, jak to tedy v té závěrečné nebo v té konečné verzi je zdali se o tom hovořilo v rámci té přípravné fáze, to je pro mě velmi důležité a to já považuji také za velmi důležité, aby se tedy tady nezřizovalo žádné jaksi nové místo, aby to všechno e, v podstatě fungovalo v rámci té již stávající struktury. To znamená zajistit také, aby protože velmi často bylo e, ten případ nebo ta situace vypadala tak, že ten přístup k informacím byl velmi špatný a to hlavně z důvodu nefungujících úřadů. To znamená, že je třeba eh, chápat tu filozofii za, ní, za tím vším a také to všechno správně uplatňovat pokud by to samozřejmě nefungovalo, tak máme samozřejmě také ombudsmana a máme také evropského ombudsmana a e, ti by měli v podstatě také pomoci e, k tomu, aby všechny ty důležité informace se dostaly do rukou těch pověřených e, a zainteresovaných osob. Já jsem také velmi ráda, že se tady ještě jednou zmiňuje ochrana soukromí, ochrana soukromých a osobních údajů. Ani to není v dnešní době samozřejmostí a proto si myslím, že když je to tady napsáno černé na bílém, že to je rozhodně dobré. A my Doufáme, že to tedy všechno budeme moci uplatnit i v reálu. Děkuji. Thank you very much. Mr. Hatsimakakis. Děkuji, pan Hatsimakakis. Děkuji, pane předsedo. Návrh komise byl velmi dobrý, to už říkala i paní Weiler. A mm, pan zpravodaj v podstatě díky svým definicím a své práci ten návrh ještě vylepšil. To znamená, že já se opravdu připojuji k tomu, co říkala paní Weiler. V členských státech nicméně pořád ještě existuje velmi mnoho eh, rozdílů. A i z toho důvodu bychom se měli opravdu snažit a udělat všechno pro to, aby ty směrnice byly správně uplatňovány. Myslím si, že stále existuje ještě velmi eh, mnoho takových jaksi různých systémů, které nefungují optimálně, hlavně co se týče jaksi veřejných e, úřadů, co se týče v podstatě toho znovu využití e, informací různých uživatelů nebo znovu uživatelů. A kromě toho si myslím, že tady musíme také zajistit méně nákladné systémy pro eh, alternativní řešení sporů. I to ale tady již bylo zmíněno, takže já vám velmi děkuji. Thank you. Um... Děkuji vám, paní Rüle. Mich dem Dank und... Já se tedy připojím k těm díkům i ke chvále. Ehm, myslíme si, a my jsme si vyslechli samozřejmě i hlavní myšlenky pana zpravodaje, myslíme si, že se vydal tou správnou cestou, že postupuje správně a myslím si, že se to, ten, ta jeho filozofie a ten jeho přístup velmi dobře odráží eh, v eh, těchto návrzích nebo v tomto eh, návrhu i v pozměňovacích návrzích, jako například pozměňovací návrh číslo 13, ten byl opravdu velmi dobrý. Myslím si, že i šestý pozměňovací návrh to velmi dobře dokazuje. Tady jde v podstatě také o tu otázku eh, poplatků. Myslím si, že je to tady zcela jasně formulováno a proto se mi také velmi líbí i pozměňovací návrh číslo 10. To znamená, že já v tuto chvíli už v podstatě nevidím vůbec žádný důvod, proč bychom měli vypracovávat nějaké další pozměňovací návrhy. Já vám ještě jednou děkuji za vaši vynikající práci. Uh, děkuji vám. A pár poznámek ode mě a nyní hovořím jako stínový zpravodaj k tomuto návrhu. Pracoval jsem i na tom původním spisu, když to bylo poprvé. Myslím, že někdy eh, zapomínáme, že když se to poprvé objevilo, tak to vlastně byl obrovský kus práce. A toto je vlastně další pokračování původního návrhu. A já si nejsem přesně jistý, jak moc monitorování informací tady je, ale určitě je tady eh, potenciál pro využití informací z veřejného sektoru. To by bylo určitě dobré pro společnost a také by to pomohlo obecně digitální ekonomice. Já už jsem si minule položil tu otázku a do velké míry eh, je tady dobré zahrnout mm, eh, organizace, orgány, veřejné orgány, eh, mít určitou flexibilitu, protože eh, tady v každém případě budou určité modely, budou tady určité náklady. Myslím, že bychom tady měli být velice opatrní, abychom neprosazovali na evropské úrovni Eh, některé příliš rigidní eh, formáty. Důležité je zajistit, aby jakékoliv poplatky a náklady nebyly na takové úrovni, že by prakticky eh, znemožnili takovéto použití. Na tom je třeba, aby komise pracovala a potřebujeme mm, přeci jen určitou úroveň dohledu. Ano, kolegové, dobré je, Eh, že komise nevnucuje nějaký konkrétní formát a že jen naznačuje směr, kterým bychom se měli eh, ubírat. Myslím, že to velmi je eh, odlišné od jiných případů, kdy někdy komise opravdu velmi dopodrobno všechno příliš podrobně naplánuje. Tady můžeme říci, že můžeme poděkovat příslušnému DG, že tady má pragmatický přístup. Eh, prosím, pozměňovací návrh 2 řeší celou řadu věcí, na to se ještě podíváme, eh, abychom zjistili, zda je třeba brát ještě v úvahu některé další body v doplňujících eh, pozměňovacích návrzích. Prosím, vážení kolegové, chce ještě někdo vystoupit v diskusi? Jestliže ne, tak já myslím, že určitě komise by ráda přednesla nějaké poznámky ze své dlouhé zkušenosti v této oblasti. Děkuji, pane předsedo. Ano, to je určitě eh, velice eh, okamžik velkého uspokojení pro zástupce komise, když slyší tak jednomyslný názor ve prospěch eh, návrhu komise. Toto je oblast, kde původně vaše právo nebylo eh, považováno za jednu z vysokých priorit, ale komise s pomocí parlamentu udělala první krok a nyní vlastně pracujeme na dalším kroku, abychom zlepšili efektivnost. Eh, ta původní myšlenka byla, že všechny tyto informace eh, vlastně by byly schromažďovány za Eh, jsou schromažďovány za veřejné peníze, pro veřejné účely a je tedy zcela na místě, aby byly opětovně opakovaně používány. Já jsem slyšel jeden bod, kde myslím, že je třeba reagovat. A sice eh, je tady také otázka možného požádání o stanovisko eh, Evropského ochránce a e, informace, které se schromažďují ve veřejných e, orgánech, z veřejných e, důvodů, neobsahují takové údaje a proto směrnice již vyloučila právě tuto věc z oblasti působnosti směrnice. Komise zcela souhlasí, že je důležité zajistit a proto také vítáme formulační návrhy v pozměňovacím návrhu, které to zdůrazňují. Parlament má momentálně návrh od komise, aby bylo možné aktualizovat a posílit a zajistit jednotné uplatnění a My už jsme to jednou zavedli, když v některých případech to nebylo aplikováno. Toto je vhodný okamžik, abychom zajistili, že taková pravidla máme. Je ale také dobrým nápadem, aby eh, tato ochrana byla jen na jednom místě a ne roztroušena na několika místech, protože by to vedlo eh, k zmatení. Eh, já říkám tedy, prosím, apliku, prosím, eh, aktualizujme tuto věc, ale neovlivňujme ehm, eh, pravidla pro ochranu dat. Děkuji. A když bych reagoval na to, co jste eh, řekl, tak já myslím, že tady je jedna věc, která je zajímavá asi i pro vás. Tato otázka e, souvisí s dalšími aspekty, které jdou ruku v ruce. V některých e, e, oblastech jsou některé údaje považovány za utajené nebo alespoň vyhrazené a jinde jsou považovány za osobní údaje. Je to například i otázka registrace známek. A mm, někteří dávají přednost tomu, aby to byly registrované značky. V některých zemích ovšem, a myslím, že i Eh, zemi je eh, vlastně i otázka registrovaných značek považována za um, uh, utajená nebo vyhrazená data. A myslím, že je tady ještě další řada aspektů, kde osobní data se mohou považovat různým odlišným způsobem nebo zařazovat odlišným způsobem v různých zemích. A něco je ve veřejné doméně, něco ne. A já myslím, že i zeměpisná informace také, protože tady eh, je určitá dostupnost dát například fotografie eh, domů, lidí, také může být považována za citlivé informace. Tady bychom měli již eh, dopředu předjímat některé aspekty do budoucna. Děkuji a nyní prosím pan Třaskovský. Eh, chcete to prosím nějak eh, schrnout a uzavřít nebo uvést některé další body? Především děkuji vám za vaše poznámky. Já myslím, že tady je jedna či dvě věci, které jsou opravdu velmi důležité, eh, zůstávají ještě ne zcela jasné, a to je otázka mezi soukromou a veřejnou informací. Tady by asi bylo dobré udělat pozměňovací návrh. A pokud já vím, tak Libe ještě nevydalo stanovisko. Takže to bychom také mohli mít ještě nějaké další představy, jak k tomu přistupovat, až budeme mít stanovisko od Libe. Já jsem připraven to klidně zařadit do textu, protože mi to připadá důležité. A pokud je o to, co řekla paní Weiler, ano, samozřejmě, nejsou to jen hospodářští subjekty, ale jsou to i občané. Ehm, tady, když hovoříme o eh, marginálních eh, výdajích, tak já myslím, že to nakonec eh, přinese užitek všem, když doladíme tu definici ale evidentně používáme také samozřejmě, nebo zvažujeme také samozřejmě přínos pro občany v širokém eh, záběru. Pokud je o dohled, tak já myslím, že jsme se dohodli, že bychom neměli vytvářet žádnou novou instituci, ale možná, že ehm, když jde o zapojení ombudsmana nebo národních orgánů, eh, tak eh, tady možná jsem otevřen zvažovat takové případy. A pokud je o kulturní instituce a marginální výdaje, tady myslím, že právě je náš požadavek, abychom přesně eh, vyjasnili, o co nám jde. V každém případě děkuji za spolupráci a já se těším na pozměňovací návrhy a věřím, že to velmi rychle můžeme uzavřít kompromisním návrhem, můžeme přejmout prakticky drtivou většinu myšlenek, které zazněly v diskusi a já děkuji také komisi. Takže je to 29. června v poledne pro pozměňovací návrhy a budeme mít možnost diskutovat 20. července kompromisní eh, návrh 17. Eh, eh, září a dále hlasování 18. září. Budeme mít ještě určitý čas, až dostaneme určité čerstvé materiály a pak se budeme zabývat kompromisním návrhem. Takže děkuji a Máme teď pět minut před těch před programem. Já se jen dívám, zda tady jsou všichni. Stínoví zpravodajové, pan Šváb mě naznačuje, že je výkonným zpravodajem pro toto věc. Pan Schmidt, pan Angstrom, pan Büge tady není. A já ještě ověřím, zda tady máme zástupce komise. Ano, pan Heinen je tady z komise. Takže já myslím, že opravdu máme téměř všechny. Pane Koferaty, eh, souhlasíte, že začneme eh, o pár minut dříve? Takže pan Koferaty, návrh stanoviska k zelené knize na cestě k internagorovanému evropskému trhu plate prováděných kartou a tak dále. Tady máme mm, možnost vyslechnout eh, prezentaci pana Koferatyho, který nám předkládá návrh stanoviska a pak vyslechneme stínové zpravodaje a pak kohokoliv z výboru, kdo se bude chtít přihlásit. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já potvrzuji to, co jsem již vlastně řekl kdy, při první výměně názoru. To, co jsem zdůraznil, už několikrát. Jde o velice důležitý text, nejen z důvodu jeho obsahu samotného, ale také vlastně z důvodu dopadu, z důvodu účinku, který tento text bude mít. Obsah eh, může mít některé negativní důsledky, které se můžou dotknout všech zemí Evropské unie. Mám na mysli například systém elektronických plateb, který může pomoci v boji proti šedé ekonomice, paralelní ekonomice. Také mám na mysli například boj proti únikům daňovým a podvodům, což jsou sice dvě různé věci, ale samozřejmě také negativní eh, pro hospodářství. Takže za význam sjednocení evropské legislativy v této oblasti je opravdu velký, protože význam těch, této problematiky, těchto problémů to skutečně odůvodňuje. A po konzultaci se stínovými zpravodaji jsme se rozhodli, že zapracujeme do textu některé části, jejich, jej, které mají vlastně za smysl posílit tyto cíle, o kterých jsem hovořil. Možná, že ten text komise neřeší všechny problémy. Takže spotřebitel samozřejmě je v centru tohoto textu. Potřebuje transparentnost, bezpečnost a také musí eh, nabít důvěru ve využívání těchto nástrojů, které vlastně procházejí přes určité postupy, eh, systémy, které nejsou vždy, eh, nebo se kterými vždy nejsou zcela seznámeni a neovládají je dokonale. Mám zejména na mysli mysli ty zranitelné spotřebitele, starší občany například, nebo nevzdělané občany, čili je potřeba všem uživatelům opravdu poskytnout správné a přesné informace, protože někdy jsou uživatelé se topí, jsou zahlceni eh, neužitečnými informacemi, které v podstatě ani k ničemu nepotřebují. Takže korektní, správné a průhledné informace. Myslím si, že toto je první krok, který bychom měli eh, učinit, abychom získali důvěru spotřebitelů. Za druhé, oprav, eh, obrana, obhajoba práv spotřebitelů. Je potřeba jednat tak, abychom posílili jejich práva a právo na obhajování jejich práv na, samozřejmě můžeme diskutovat eh, na jiných gremích o tom, jaká může být eh, forma, ale spotřebitel musí vědět, že když používá tyto nástroje, tak má možnost, aby byl skutečně, má možnost obhajoby nebo hájit se v případě nějakého zneužití, ehm, z těch platebních prostředků a musí vlastně také vědět, kdo, jaký budu, jaké bude mít kontaktní partnery. Takže právní jistota, právní bezpečnost je velmi důležitá, stejně tak důležitá jako poskytování správných a přesných informací. Chceme-li tedy, aby vlastně uživatelé eh, začali běžně tyto platební prostředky používat, protože je potřeba mít také určitou kritickou masu k tomu, tomu, abychom skutečně získali efektivní a správné nástroje. Pokud jde o nástroje jako takové, je nezbytné, abychom eh, provedli evropskou standardizaci nebo normalizaci, která by přispívala k bezpečnosti. Jsou samozřejmě některé systémy, které jsou bezpečnější nebo lépe zabezpečené než jiné už v současné době. Můžeme se například podívat na jednotlivá centra pro užívání platebních karet s kódy, například s identifikačními kódy, anebo potom jiné karty, které se používají pouze magne- díky magnetickému pásku. Takže myslím si, že by bylo potřeba dosáhnout toho, abychom posílili toto využívání nebo normalizované využívání těchto prostředků v Evropě. Mohou být různá řešení, abychom toho dosáhli. Jsou identifikační systémy, které jsou efektivnější než jiné, ale je to aspekt, který se budeme zabývat potom. Ale první důležitý bod, první důležitý krok je, normalizovat, standardizovat veškeré postupy na evropské úrovni. A abychom posílili tuto normalizaci, tak musíme mít také transparentní trh. Na němž nebudou, nebude existovat monopol, mimo jiné tedy. A nebo někdo nebude využívat dominantního postavení. Protože někdy monopol je explicitní, někdy je poněkud více skrytý, ale každém případě to má negativní dopady. A konč, vždy to končí tím, že to má negativní dopady nejen na způsob využívání těchto nástrojů, ale také na náklady spojené s těmito nástroji. Proto je nezbytné jednat tak, abychom tyto, tyto platební způsoby znásobily, abych byl větší počet, ale aby spočívaly na systematické transparentnosti, aby zde byla také možnost kontroly. Platební služby také musí být skutečně efektivní, tak aby ty platby, které se mají, jejíž pomocí provádět opravdu provádění Musí být chráněny osobní údaje uživatelů, ale také zase na druhé straně být zajištěna solventnost osob, které využívají těchto platebních prostředků, aby schom se vyhýbali sporům, konfliktům. A konečně je zde otázka nákladu spojených s, těmito, s touto činností. Nejprve je potřeba sladit tyto záležitosti. V současné době jsou poměrně značné rozdíly mezi jednotlivými zeměmi a je potřeba po té, co stanovíme, identifikujeme tyto rozdíly, tak je potřeba odstranit eh, některé se stávajících nákladů. Zrušení, odstranění těchto nákladů není samozřejmě možné. A my samozřejmě musíme přemýšlet o dvou etapách. Nejprve etapa sladění, harmonizace a poté překonat ty překážky spočívající v provizích, které v konečné fázi hradí eh, ten uživatel. A poslední bod, o kterém bych se chtěl zmínit, se, se týká požadavků na tom, aby zde komise hrála svou roli, stejně jako centrální banka, abychom překonali tu myšlenku, že samoregulace jako taková je dostatečná. Je potřeba, aby zainteresované osoby skutečně disponovali kom- vhodným komunikačním systémem, tak aby spotřebitel eh, byl dobře informován a opravdu dobře věděl, na koho se může v jakém případě obrátit. a aby měli aby měli také uživatelé možnost provádět určité kvantitativní hodnocení. Rád bych připomněl, že lhůta je do 22. června, takže nemáme příliš mnoho času. To znamená tedy lhůta na případné další připomínky a návrhy. Co se týká dalších otázek a připomínek, tak jsem vám k dispozici, abychom si o nich mohli podiskutovat a jsem připraven pro zabývat se řádně všemi pozměňovacími návrhy, které předložíte. A Již předem vám děkuji za veškeré příspěvky. Děkuji. Uh, thank you very much. Děkuji za tuto prezentaci a za práci uh, na relativně složitém tématu. Nyní prosím pan Šváb, který hovoří jménem pana Ariase. Děkuji, pane předsedo. V první řadě bych rád poděkoval kolegovi Kofratimu za skvělou spolupráci. Já dnes zastupuji Pabla Ariase, který z rodinných důvodů musel narychlo odjet. A i pro Pabla Ariase je velmi důležité, abych eh, začal v podstatě tím, že řeknu, že už v minulém eh, roce odsouhlasená směrnice pro spotřebitele v podstatě začala s tímto eh, tématem. To znamená, že i tady jsme hovořili o tom, že vlastně eh, poskytovatele těchto služeb nesmí od spotřebitelů jak si vyžadovat tyto poplatky. Eh, například eh, co se týče eh, těch poplatků za kreditní karty v případě, že si kupujete letenku přes, ty, přes internet a tak dále. Protože velmi často podniky v podstatě bezplatně nabízí pouze hotovostní služby ale ty v tuto chvíli jsou již minimální. To znamená, že my v podstatě v Evropské unii chceme zlepšit platební postupy a hlavně ve chvíli, kdy hovoříme samozřejmě o přeshraničním obchodu, protože tady čelíme třema nebo čtyřem velmi velkých eh, problémů. To znamená, eh, velmi často v podstatě jde o jazykové problémy, o vypočítávání těch plateb, o rámcové podmínky a poté také o tu samotnou platbu jako takovou. Já bych velmi rád řekl, že s panem Koferatem souhlasím opravdu ve, ve, v mnoha věcech, které zmínil a které se také objevují v jeho zprávě. Myslím si, že na pozadí té eh, skutečnosti, že vlastně pan Arias se také velmi věnuje otázce digitálního trhu a i z toho důvodu, jak si připravuje pozměňovací návrhy, které se budou týkat právě významu a fungování eh, onlineových plateb právě tedy v tom digitálním nebo v rámci toho digitálního společného trhu. To znamená, že jistě půjde i o souvislost eh, mezi European Single Payment Area a těmi platebními možnostmi. To znamená, že tady eh, určitě najdeme nějaké průsečíky. A já bych ještě jednou měl upozornit na to, tak jak jsem už tady učinil minule, že tyto eh, systémy kreditních karet v podstatě se spoléhají na to, že zjistí nebo že si v podstatě budou moci ověřit eh, situace jednotlivých eh, plátců, jak si finanční situaci, že zjistí informace týkající se jejich eh, solventnosti. A proto tyto přeshraniční struktury přes tuto standardizaci, jak řekl pan Koferaty, měly podstatě vést k tomu, aby všechny ty přeshraniční platby byly jednodušší. Existuje tady celá řada jaksi možností, které by byly proveditelné. Jednou takovou možností by bylo v podstatě eh, byly nástroje interoperability, operability, opera, byly opera, a e, my tedy doufáme, že i tímto bychom mohli v podstatě snížit určité inovační investice tím, že by se tedy zajistila ta interoperabilita. A musíme také samozřejmě zajistit transparentnost e, v souvislosti s tím, jaké informace budou předávány, jakým způsobem budou tyto informace a osobní údaje chráněny protože samozřejmě spotřebitele chtějí nakupovat přes internet bezpečně a se všemi možnými zárukami. Takže i z tohoto důvodu v podstatě v tuto chvíli velmi děkuji svému kolegovu panu Koferatimu. Uh, děkuji. A pan Svet? Thank you very much, uh, Mr. Děkuji, pane předsedo. A děkuji panu Koferatimu já bych řekl, že to je velice důležitá záležitost. Jde o jednotný trh a o to, jak funguje. My chceme, aby fungoval velmi dobře. Jak bylo řečeno, je to také otázka praní špinavých peněz a daňové úniky, ale z mého hlediska hlavní aspekt je spotřebitel. Musí to být spotřebiteli přívětivé. A já hodně používám internet k platbám, hodně platím přes internet a moje zkušenost je, že to funguje relativně dobře. Ale jsou problémy a myslím, že pan Koferaty je tady zmínil. Je také zvláštní, že když si něco objednáte, tak eh, ty peníze jsou okamžitě staženy z vašeho účty. Okamžitě, během vteřiny. Ale ta služba nebo ten produkt to zboží, ty jsou dodány za týdny, za měsíc. Ale e, to funguje, to, ty platby fungují velmi dobře, tak prostě bychom chtěli, aby to i na té druhé straně fungovalo takhle dobře. A samozřejmě musíme zajistit bezpečnost pro spotřebitele. Děkuji také panu Engstrnovi, který tady hovoří o velmi důležitém aspektu. Podle mého názoru je důležité objasnit eh, právě tu otázku přívětivosti ke spotřebiteli, aby to prakticky mohl používat každý. A samozřejmě je to otázka důvěry. Někdy myslím, že způsob, jak fungují tyto platby, jsou-li, tedy fungují-li globálně přes nějaké kontaktní místo v každé zemi, pak jestliže vzniknou problémy, a já jsem narazil na některé problémy, tak je pak velice těžké a komplikované eh, získat někde nějaký kontakt s příslušným podnikem. Oni velice rychle chtějí mé peníze, ale už tak rychle nereagují na mé Eh, potřeby. Někdy musíte dokonce telefonovat, eh, některé firmy mají eh, telefonní číslo do USA. A to opravdu já tedy nechápu. Čili já nejsem vždy pro harmonizovaná pravidla, o tom často diskutujeme v tomto výboru, ale myslím, že tady bychom měli udělat určité kroky k harmonizaci. A to i v oblasti poplatek, poplatků. O tom bylo hovořeno. Některé podniky, s kterými jsem byl v kontaktu, tak vlastně usilují o harmonizované eh, podmínky, o transparentnost v oblasti poplatků. A možná také eh, by bylo i vhodné zakázat některé poplatky. Tady si myslím, že je určitý manévrovací prostor, kde můžeme působit eh, samozřejmě decentně, profesionálně, ale myslím, že můžeme. A já už budu končit. Mám tady několik pozměvacích návrhů, které předložím a jistě dosáhneme eh, koncensu, jako vždy, pane Koferaty, nebude to žádný problém. A myslím, že bychom měli být tvrdí a měli bychom tady posílit hledisko spotřebitele. A možná bychom také měli eh, da, usilovat o větší harmonizaci z evropského hlediska. Já se tedy těším na diskusi Možná bychom neměli jmenovat některé podniky, ale někdy opravdu jsou k tomu i připraveny. Děkuji. Ano, děkuji. Pan Engstrom. Děkuji. No, především já souhlasím s předchozím řečníkem. Myslím, že je to velmi důležité téma. My směřujeme stále více a více Eh, k používání elektronických plateb a kreditních karet. Eh, to jsou ty věci, které samozřejmě jsou i dobré, i špatné. První věc, kterou bych chtěl zdůraznit v prvním výměně názoru, bez sporu potřebujeme objektivní, jasná pravidla, která jasně říkají, Eh, jak to funguje, jak eh, ty firmy, poskytovatele, eh, firmy kreditních karet postupují. Pro mnoho malých a středních podniků prostě není vůbec možné používat platební karty, protože by to úplně zničilo. Tedy prodej po internetu by je úplně zničil. Mm, protože ty poplatky nemohou přeúčtovat eh, svým eh, zákazníkům a takové firmy by pak úplně zmizely. To musí být opravdu eh, regulováno velmi striktně a objektivně. A já tedy nevím, jestli jsou tady nějací lobbysté z firm, které poskytují platební karty. Já myslím, že je to nakonec i v jejich zájmu je velice jasn, možné uvědomit si situaci, kdy poskytovatelé plateb by mohly být pod určitým politickým či jiným tlakem eh, v USA, aby povolili něco tady v Evropě a může tady být naopak eh, tlak z veřejnosti. Prostě poskytovatelé plateb eh, se také mohou ocitnout do velmi obtížné situaci, ale když jsou zcela jasně stanovená pravidla, tak pak je to prostě výhodné pro obě strany. To je moje první poznámka. A další důležitá poznámka, eh, pan Schmidt i pan Švach eh, jistě čekají, že budu hovořit o ochraně osobních dat. Je tady v Zelené knize bod 13. A to je velice důležitý bod, evidentně. Eh, jsou někteří nebankovní aktéři, Eh, kteří by chtěli vědět, kolik peněz máte na svém účtu. Ne pouze odpověď ano nebo ne k určité finanční transakci, ale chtějí i vidět, eh, kolik peněz je na účtu. To je jedna z nejcitlivějších eh, věcí, nejcitlivější, možná úplně nejcitlivější ze všech informací, protože když tím či oním způsobem se někdo dozví, že třeba určitá osoba má hodně peněz na svém účtu, e, pak bude tato osoba prostě zaplavena reklamami ze všech možných firm světa a mm, prakticky všichni se budou snažit na tom něco získat. Je opravdu velice důležité, abychom se striktně drželi pravidel že prostě toto není možný vektor pro šíření takovéto informace, kolik peněz máte na účtu. Třetí bod. MMIF. Já souhlasím, když jde o eh, regulování podrobně MIF tak já nejsem přesvědčen, že eh, tedy eh, toto by bylo opravdu rozumné v, této, v tomto právním předpisu. Já chápu, proč a eh, alespoň v této chvíli si opravdu nemohu představit souhlas s takovýmto bodem. Takže to je asi vše z mé strany. Děkuji a chci říci, že předložím pozměňovací návrhy. Pan Bíle. Děkuji, pane předsedo. Já myslím, že hodně bodů, které zazněly na našem posledním zasedání, se objevily v návrhu eh, stanoviska. A musíme tedy zopakovat, že Eh, elektronické platby a jejich trhy a trhy mobilních plateb se opravdu velmi liší v jednotlivých členských státech. SEPA eh, usnadňuje bankovní převody, ale je velice důležité, aby tady se rozšířily tyto možnosti. Když jde o poplatky, eh, mezibankovní poplatky měly by být nejen transparentní, ale rozhodně by se měly snížit a konečné fázi i zrušit. A v Polsku eh, jsou tyto poplatky velmi vysoké a jsou prostě svévolné ve prospěch eh, banky a samozřejmě mm, na úkor obchodníka i na úkor eh, spotřebitele. To tady vůbec nefunguje. A pokud je o další otázky, které zazněly v stanovisku, myslím, že jdou správným směrem a já je podporuji. Děkuji. Ještě eh, paní kolegyně tady chce hovořit. Děkuji, pane předsedo, děkuji zpravodaji, děkuji stínovým zpravodajům. Já myslím, že je to důležité slyšet tady, eh, že se zdůrazňuje transparentnost, říkal to eh, zpravodaj, říkali to další řečníci a já bych chtěla říci, že zkušenosti mnoha spotřebitelů ukazují, že třeba platí účet eh, elektronicky a skutečně peníze zmizí okamžitě, ale někdy trvá 4-5 dní, než se to pak clearingově eh, zúčtuje. Eh, takže vlastně tomu spotřebiteli je to opravdu odečteno z účtu okamžitě. A tady je určitá nekonzistentnost, jak to probíhá. To je samozřejmě důležité, jak eh, i ostatně, ostatně i podniky eh, používají platební karty. Tady bychom měli dosáhnout určité konzistentnosti a jasnosti, transparentnosti, jak bylo řečeno. To všechno je velice důležité. A k druhému bodu, eh, když eh, potřebujeme určité eh, vysvětlení. Myslím, že bezpečnost je klíčovou otázkou v celé této otázce. Je třeba ujistit, uklidnit spotřebitele a ostatně i podniky, že jejich data a jejich informace jsou bezpečně eh, zaručeny a že Myslím, že došlo k některým velmi zneklidňujícím eh, informacím o zabezpečení informací v bankách, takže tato zpráva je velice aktuální. Líbí se mně přístup zpravodaje a myslím, že je, eh, jde to dobrým směrem. Uvidíme, jak to dopadne nakonec. Děkuji. Ještě někdo by chtěl prosím vystoupit? Pak mám pár bodů sám za sebe. Question about the... rád pan Šváb zdůraznil, byla zde zdůrazněn ten důležitý vztah mezi směrnicí o právech spotřebitelů. E, také jsme se zmínili o některých aspektech, zejména pokud jde o náklady spojené s těmi platby a, platbami a případné více náklady pro spotřebitele, když nakupuje eh, zboží nebo služby přes internet. Myslím si, že náš, jeden z našich příspěvků by mělo, mělo být eh, určité eh, vylepšení, zapracování, určité zlepšení situace pro spotřebitele. To ostatně vádí i výbor Ekon vývoj eh, pladeb tedy na digitálním jednotném trhu. To je první věc. Druhá věc, co se týká také eh, systému fakturace, transparentnost, konkurence. Hovoří se zde o mobilních telefonech, eh, roamingu, no to je v podstatě podobné. Ale je to ještě někdy méně průhledné, kdy vlastně uživatel často se ani ne, neuvědomí, co vlastně všechno platí. A potom další bod, který bychom měli pochopit, že všichni a všechny země nevyužívají stejnou měnu, nepoužívají euro. Někdy ty platby probíhají ve více měnách, takže tam jsou také kurzovní poplatky nebo směné poplatky spojené se směnými kurzy. Zde tedy eh, pan Koferaty hovořil o postupném rušení těchto nákladů. Je potřeba nicméně ty náklady, které jsou spojeny s budováním těchto systémů, někam zapracovat. Pokud jsou zde určité více náklady, tak musí být pláceny. Já souhlasím s panem Šmitem. Nejsme pro, nejsme pro to, abychom vlastně měli nějakou jednotnou tržní etiketu. Když se podíváme například o směrnici, na směrnici o roamingu, tak i tam i zde vlastně, co se týká transparentnosti pro těch plateb uživatelů, co vlastně oni všechno hradí, musí být vysvětleno. A jakmile ty náklady jsou odepsané, jsou amortizované, tak jakým způsobem? Proč? To jsou otázky, které si musíme klást. Nyní například říkáme, že vlastně hovoříme o snižování cen roamingu, ale můžeme, můžete být klidní, oni ti operátoři telefoni si to vyberou jinde. Toto to, jsou všechno věci, kterým se my se budeme muset zabývat a zpravodaj a stínoví zpravodajové budou mít určitě velmi zajímavou diskusi. Pan Heinen je zde. Takže jak na tom jsme, pane Heinene? Osvětlete nám tuto věci a po případě některé, vysvětlete některé věci. Uh, Já si velmi vážím samozřejmě názoru a stanoviska výboru IMCO. Eh, my velmi souhlasíme, jak si s těmi stanovenými cíly, které máme v té zelené knize, takže to je v každém případě něco, co zohledňujeme. Kromě toho eh, samozřejmě my víme, že směřujeme hlavně k, tom, k těm elektronickým platbám a to je také velmi důležité v souvislosti s jednotným digitálním trhem. Víme, že elektronické platby mohou zlepšit situaci na digitálním trhu, mohou digitální trh eh, zefektivnit, to samozřejmě víme, toho jsme si vědomi. Kromě toho několikrát bylo řečeno, že spotřebitelé by měli být jaksi ve středu toho našeho rozhodování, třeba zohledňovat jejich situaci, hovořilo se o tom i během veřejného oslyšení na začátku května. A hlavně, když se podíváme v podstatě na ty platební metody, o kterých hovoříme eh, v zelené knize, tak vidíte, že tady se opravdu eh, zohledňuje ten eh, spotřebitel. Je to něco jiného než to, co jsme měli v sepě, protože velmi často v podstatě jde o to, že těmi konečnými jaksi eh, subjekty, které z toho mají výhodu, jsou podniky a ne spotřebitele. To znamená, že to, to, tento úhel pohledu je třeba eh, změnit a o tom se tady zde také hovoří. Eh, hovořilo se a několikrát byla zmíněna transparentnost, bylo, hovořilo se o informovanosti, o ochraně údajů a dovolte mi, abych v podstatě zopakoval, že s touto směr, se směr směrnicí o platbách, která byla eh, jak se odsouhlasena eh, před několika lety, eh, tak tady v podstatě byl stanoven, stanoven ten směr v podstatě toho, že musíme dále přizpůsobovat ty, ty PPS a PSD. To znamená, že tady samozřejmě máme zelenou knihu, máme tady také revizi a přepracování této směrnice o platbách a toho také vychází některé ty závěry, eh, které si můžete přečíst. Co se týče té normalizace, hlavně v souvislosti s bezpečností, já si myslím, že my s tím souhlasíme. Bezpečnost je samozřejmě pro komisi podmínkou sine qua non. Eh, je to něco, co musíme zajistit, co chceme zajistit a to bez ohledu na všechna ostatní pří, eh, opatření, která je třeba přijmout. Je to něco zcela zásadního, zcela esenciálního a eh, já bych tady rád upozornil na Secure Pay Forum, což je v podstatě fórum, které vypracovává bezpečnostní kritéria, která je třeba jak si dodržovat, která musí být dodržovaná i v budoucnosti pro všechny elektronické platby. Takže to je opravdu zcela zásadní zásadní. Spravodaj eh, také odkazoval a hovořil v podstatě na, eh, na to, že je třeba v podstatě vyhnout se mm, situaci monopolu, kdyby se tedy na tomto trhu vytvořil nějaký monopol. A to je přesně to, eh, co chceme dokázat také s touto zelenou knihou. To znamená, že v podstatě chceme stanovit nové podmínky pro poskytovatele služeb, kteří existují v tuto chvíli, ale také pro všechny další poskytovatele služeb platebních, eh, kteří se v budoucnosti na našem trhu objeví. To je vše součástí zelené knihy. To znamená, že chceme poskytnout spotřebovat eh, našim spotřebitelům eh, větší možnosti, jaksi širší spektrum možností. V této souvislosti také Eh, co se týče těch eh, jaksi přirážek nebo poplatků za výměnu, eh, my samozřejmě víme, že tady potřebujeme harmonizaci, potřebujeme více transparentnosti a my se na to díváme eh, ve spolupráci s našimi kolegy z generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž. Samozřejmě je to pro nás důležité téma. Nedávno právě soudní dvůr přijal rozsudek, který se týkal plateb eh, master a to se týkal v podstatě rozhodnutí z roku 2007. Šlo tehdy o ty více strané mezibankovní poplatky. To znamená, že je třeba se podívat na to, co se děje, co se děje na Evropské unii a co se děje na národní úrovni. Eh, dále eh, je třeba se podívat také na ty otázky zprávy, zprávy a řízení a na systém SEPA. Musíme se, my jsme samozřejmě reagovali tím, že jsme zřídili takzvaný SEPA Council, to znamená radu SEPA, která, která v podstatě eh, se, nebo v níž jsou zastoupeni opravdu všichni důležití zainteresovaní aktéři a e, co se týče zprávy a řízení SEPA, tak e, s návrhem, nebo doufáme, že jak si nějaký návrh v této souvislosti předložíme co nejdříve. A tady jde v podstatě o to, jak e, jak si přesvědčit politické představitele, jak představit eh, další důležité eh, aktéry, aby se eh, jak si reformě tohoto platebního systému věnovali. Takže já si myslím, že tady v podstatě existuje takový konsenzus eh, v um, většiny těch věcí, které pan Koferaty zmínil. Eh, v podstatě teď také probíhá veřejná nebo proběhla veřejná konzultace v souvislosti s tou zelenou knihou. Jsme dostali opravdu několik stovek eh, připomínek a myslím si, že i v, že v podstatě vlastně buď to tento týden nebo příští týden eh, zveřejníme takový, takové stručné závěry z této veřejné konzultace a naším plánem je na konci července v podstatě oznámit nebo sdělit, jaké budou ty další kroky, které budeme přijímat. Děkuji za vaše připomínky a teď dám ještě slovo panu Koferatimu na závěr. Nezbývá nám moc času, ale aby stručně nám schrnul eh, tuto diskusi. Prosím. No- Já budu opravdu velice stručný, pane předsedo, abych neprodlužoval to spoždění, které jsme již nabrali. Pokud jde o připomínky, které zde zazněly ze strany kolegů, tak jsou zcela relevantní a chtěl bych poděkovat stínovým zpravodajům a ostatním kolegům, eh, kteří vyjádřili některé připomínky. Chtěl bych pouze říci, že je potřeba počítat s rozvojem technologií, abychom mohli hovořit o systému založeném na technologii, který bude moci být rychle obnoven, eh, modernizovan. Takže je potřeba nejen přispívat, napomáhat využívání těchto technologií, ale také jejich modernizaci, obnově. Musíme ochraňovat práva eh, uživatelů, to je o tom zde byla řeč, ale také Eh, dbát na to, aby nebyly zneužívány osobní údaje. Takže potřebujeme určitou bezpečnost, jistotu v těch v, té, v tomto typu, u tohoto typu elektronických plateb a komunikace, ale musíme všichni společně popřemýšlet o tom, abychom zapracovali některé novinky v oblasti eh, soutěže, v oblasti konkurence. A zástupce komise to zde řekl. Pokud se týká vztahu s těmi ekonomickým, s těmi hospodářskými subjekty, kteří, kteří, které využívají a spravují tyto struktury a s ostatními zúčastněnými stranami. Tyto vztahy musí být založeny na rovnosti, tak aby transparentnost těch byla skutečně tou červenou nití, tím vůdčím principem také pro dodržování pravidel. Na začátku všichni aktéři, všechny zúčastněné strany nejsou na, ve stejném výchozím bodě. Mezi těmito zúčastněnými stranami jsou někteří slabší hm, hráči, například na, zejména na straně spotřebitelů a musíme mít tady vhodné nástroje, které budou k dispozici. Děkuji, byla to velmi užitečná debata. Lhůta na návrhy je tedy do pátku, respektive respektive hlasovat budeme v září ve výboru, takže budeme tedy dále spolupracovat a potom 10. července se budeme zabývat tedy pozměňovacími návrhy a v září budeme hlasovat. Dobré, dobře, takže ještě jednou děkuji. A znovu zde máme pana Koferatyho, který předkládá následující stanovisko, které se týká rozvoje transevropské dopravní sítě v rámci cestovního ruchu. Pan Šváb je stínový zprav, nebo zastupuje zde stínové zpravodaje. Pan Schmidt je také tady, jako zastup, který zastupuje stínového zpravodaje. Pan Engström je taky tady. Pan Wieland je také tady. Takže vyzývám tedy pana kofera, tyho byl bych rád, kdybychom skutečně mohli to dokončit co nejrychleji, protože pět hodin začíná schůze koordinátoru. Takže myslím, že pan Filip Šantren je zde z, z příslušného generálního ředitelství. Ano, takže pane Koferaty, máte slovo. Grazie, presidente. Dobbiamo assolutamente provarci. Děkuji, pane předsedo. Musíme se vynasnažit, protože samozřejmě budeme mít ještě další možnost hovořit o tomto tématu, takže já jsem trošičku klidnější, ale nicméně se samozřejmě vynasnažím stihnout co nejvíce. Co se týče toho textu, který předložila komise, tak my jsme si samozřejmě vědomi našich kompetencí a naší zodpovědnosti, eh, protože tady je velmi důležité, abychom se opravdu zaměřili na práva spotřebitelů. Musíme zajistit, aby všechny ty odkazy a normy, které se týkají dopravní sítě, a tady nejde pouze o infrastrukturu eh, různých eh, druhů dopravy, jde o daleko více aspektů protože velmi často eh, jde o užití, u nich eh, si v podstatě nikdo neuvědomuje, že je velmi rozmanité, protože tyto dopravní prostředky eh, používají různé zájmové skupiny, mohou je používat i jak si někdo pro soukromé účely, nebo dopravní prostředky jsou používány také handicapovanými lidmi, kteří mají různé potřeby. To znamená, že tady tady je třeba zajistit opravdu co nejvyšší přístupnost. To znamená, že bychom měli začít hodnocením ex ante, jak bychom mohli vyřešit tyto problémy. A já teď mám opět na mysli infrastrukturu a vozidlo samotné, protože je velmi důležité, abychom našli řešení toho úvodního nebo toho v podstatě počátečního problému. Musíme samozřejmě zajistit co nejvyšší bezpečnost, ale zároveň také musíme zajistit, aby byl respektováno a zohledňováno podporováno životní prostředí, protože velmi často různé spontánní reakce v podstatě vývoj eh, pozastavují nebo dochází k instrumentalizaci a eh, to u celých jaksi společenských vrstev. Dokonce jak si dochází i k tomu, že v regulovaném systému je možné ty věci stanovovat od samého začátku nebo v podstatě řídit od samého začátku a přitom zohledňovat eh, životní prostředí, využívat eh, všechny eh, přístupné nebo existující technologie. Nicméně existuje několik specifických aspektů, které bych velmi rád zmínil. Například posílení bezpečnosti na silnicích, protože to je opravdu opravdu velký problém ve většině členských států. Kromě toho tady máme i různé eh, segmenty inovace. Tady se hovoří o té jaksi mezi nebo intermodální dopravě. To znamená, jde v podstatě o to zajistit co nejlepší propojení různých eh, druhů dopravy to je v podstatě možná něco, co se nás přímo netýká, ale myslím si, že bychom to měli zohledňovat, protože to všechno představuje jasný krok vpřed. To znamená, že celá ta dopravní síť tak, jak je dnes eh, postavená, v podstatě se musí, nebo musí být ještě přizpůsobená. To znamená, že je tady třeba jak si uplatnit nebo zaintegrovat určité změny a Evropský parlament takovéto změny musí eh, podporovat. Eh, dále, já si mm, mm, myslím, že, že tady je třeba eh, zajistit, aby koordinátoři měli opravdu politické kompetence, politické pravomoci, aby také byli těm jaksi rovnoprávnými partnery pro uh, lidi, kteří rozhodují o dopravních sítích, aby měli politické pravomoci. A to si myslím, že je velmi důležité, protože doposavat tomu tak nebylo a při uplatňování nových eh, dopravních eh, systémů docházelo z toho důvodu k velkým potížím. A já si myslím, že kdyby se trošičku tato situace změnila, tak bychom se mohli vyhnout mnohým eh, problémům. To je v podstatě na úvod všechno. Uh, Mr. Schwab. Uh, děkuji, pan Schwab. Já vím, Ano, děkuji, pane předsedo. Také zde bych chtěl panu kolegovi Konferatimu poblahopřát k jeho práci a také jménem kolegyně Ivanové, která bohužel zde dnes nemůže být bych chtěl opravdu podpořit to, co vlastně pan Koferaty předkládá, co je skutečně se skutečně, kde je v centru uživatel. Za kolegyni Ivanovou mohu říci, že považujeme za důležité, abychom zajistili, že přístup cel, veškeré populace, veškerého obyvatelstva k těmto transevropským dopravním sítím, tedy aby byl zajištěn, zejména i starším osobám, postiženým cestujícím nebo tedy lidem s omezenou pohyblivostí. Cílem musí být, aby tyto velké hlavní dopravní osy byly opravdu přístupné všem občanům Evropské unie. Za druhé, ta infrastruktura by měla být vybudována všude tam, kde jsou ty uzly dopravní a zde, kde ještě nejsou také vybudovány dostatečné eh, dopravní možnosti, které jsou k dispozici. Dále také co se týká eh, bezpečnosti provozu, to je také velmi důležité, ale to je ve zprávě výslovně obsaženo. Za třetí považuje kolegyně Ivanová za důležité, aby tyto dopravní sítě byly konstruktivně a efektivně propojeny, tedy zapojeny do regionů, například tam, kde proběhlo nějaké, nějaké referendum ohledně nádraží nebo ohledně dopravního uzlu, to znamená tam, kde lidé skutečně odhlasovali potřebu velkých eh, důležitých dopravních uzlů, aby tento konstruktivní dialog s občany probíhal skutečně na lokální úrovni, na místě a ta- také bychom chtěli poděkovat panu Koferatimu za to, že tento bod eh, výslovně zaprac- zahrnul do zprávy. Potom je zde ještě několik bodů, kde tedy bychom chtěli nějaké určité upřesnění. Chtěli bychom zajistit, že rozvoj sítí TNT bude zajišťovat vysoce kvalitní standardy pro cestující a přitom ceny nebudou příliš vysoké. To znamená, aby se současně také zajistilo, aby ta administrativní zátěž, aby ty administrativní požadavky nebyly příliš vysoké. Dále, aby bylo zajištěno, aby všichni občané mohli využívat těchto dopravních sítí, to znamená, aby je mohli využívat všude v Evropě a aby se také zohledňovaly specifické problémy v některých členských státech, například v oblastech s, s, mír, s malou hustotou obyvatelstva, kde nejsou žádné jiné alternativní možnosti dopravy. Co se týká nových technologií a inovativních možností, ty by se také měly využívat s tak aby ty efektivní a co nejpříznivější možnosti byly eh, poskytnuty k dispozici a byly přístupné pro všechny eh, občany s příslušnými informacemi o propojeních mezi jednotlivými eh, dopravními možnostmi. A na závěr, kolegové, z praktického hlediska aby bylo možno využívat tyto transevropské dopravní sítě, tak to stávající nařízení by mělo obsahovat další, na, další ustanovení, jak vlastně vytvořit další platformy pro cestující, které využívají, to znamená, to znamená aby uživatelé cestující měli k dispozici příslušné informace. Jinak bych chtěl poděkovat zpravodaji a myslím si, že se nám podaří najít uspokojivá řešení i v této oblasti. Děkuji. Thank you very much. Děkuji. Pan Schmidt. Děkuji, pane předsedo. Já budu stručný, protože eh, tuto diskusi jsme vedli před několika týdny a pan Koferaty některé poznámky začlenil do textu. Já bych především chtěl zdůraznit pozměňovací návrh 2 a pozměňovací návrh 30, který se týká e, e, úlohy koordinátorů. To si myslím, že je velice důležité. A myslím, že jsem už uváděl, že se tím zabývám na regionální a lokální úrovni doma. Každý kdo se tím zabývá, ví, jak je to velice těžké, jak je těžké eh, vybudovat silnice, železnice a nebo i přístavy, protože všichni chtějí eh, silnici, všichni chtějí přístav, ale nechtějí ho mít blízko svého bydliště. Ano, silnice, přístav, ale někde jinde. Takže eh, když si to skombinujeme s lokální, regionální, národní a evropskou úrovní, tak víme, že to je velmi důležité. A dále málo eh, osídlené země, jako je moje země, také samozřejmě eh, jsou velice důležité. A eh, nemůžeme se jen soustředit na přeshraniční otázky. Potřebujeme, aby členské státy vyplnily ty, vyplnily ty mezery a odstranily ta úzká hrdla. Jinak eh, budou krásné křižovatky, ale nebudou silnice, nebude nic mezi tím. Budou ty uzly, ale nebude nic mezi tím, čili potřebujeme určitou konzistentnost v tomto smyslu. A já tedy souhlasím, bude to velice důležité a e, myslím, že je třeba dát koordinátorům co nejvíce eh, materiálu, dát jim eh, velmi silný mandát, aby mohli vést koordinovanější eh, hlediska z evropského hlediska. A jakožto politikové musíme se snažit věci také ovlivnit doma, to znamená kolegy v národním parlamentu či případně politiky na regionální úrovni. Jinak to, jinak to neprojde. Takže, pane Koferaty, máte veškerou moji podporu. Děkuji, pane Šmite. Pan eh, Bíle. Děkuji, pane předsedo. Investice do evropských projektů mají přidanou hodnotu a je to velice důležité zajistit kvalitu také v oblasti cestování nejenom v regionech, které jsou součástí projektu, ale i dalším. Potřebujeme takové plánování nových projektů, které se musí primárně opírat o skutečné potřeby perspektivních uživatelů. Proto je velmi důležité, abychom měli transparentní konzultace. Poté, co jsem si přečetl pozměňovací návrhy, tak mám několik poznámek. Jsem rád, že jsou tady určité eh, představy o konzultacích s místním obyvatelstvem, podporují některé eh, eh, návrhy, zejména číslo 2 a 8. Takové konzultace by vždycky se měly snažit najít nějaké kompromisní řešení. Měli bychom se vyhnout situacím, kdy máme eh, nesouhlas eh, lokálních eh, komunit, které nesouhlasí s takovými projekty. Potřebujeme transparentnost, dobré naplánování projektu, konzultace již ve velice brzké fázi. Takže koordinátoři analýzy, financování. Já tady vycházím z toho, co navrhuje původně komise. Ty mohou skutečně požádat o takové Um, stanovisko podle pozměňovacího návrhu 30. Návrh číslo 8 omezuje dopad na životní prostředí. No já si tedy nejsem zcela jistý tímto formulací, uh, protože vždycky zřejmě nějaký dopad bude. Můžeme se snažit uh, snížit ten negativní dopad, to snad také bylo tou hlavní myšlenkou. Uh, kromě toho nemám žádné jiné připomínky. Děkuji. Prosím, hlásí se někdo další o slovo? Mm, můžeme dát tedy pár minut, dvě, tři minutky komisi. Eh, prosím, pana eh, kolege, a ještě bude hovořit pan Koferaty. Děkuji vám. Já skutečně můžu hovořit velmi stručně. Já vítám do velké míry Eh, návrh eh, tohoto stanoviska od pana Koferatyho a myslím, že zdůrazňuje aspekty, eh, které jsou také velice důležité pro nás, jako například otázka dostupnosti, bezpečnosti, účinnosti, včetně účinnosti zdrojů a také posílení koordinátorů a ko- koridorů. To je věc, která je nám také velmi blízká Právě dnes probíhá setkání nynějších koordinátorů, kteří především diskutují otázku, jak lépe eh, strukturovat dialog s místními komunitami, aby bylo možné vyhnout se problémům, až eh, dojde k mm, realizaci naší sítě. Jsme obzvlášť rádi, že články o ochraně životního prostředí a o dostupnosti 42 a 43 byly dále posíleny. Jak si asi uvědomujete, v březnu bylo dosaženo e, obecného přístupu a tehdy rada vyškrtla tyto články a pouze se v úvodních bodech ustanovení odkazuje na tyto body. My jsme tedy rádi ze strany komise, že parlament to podporuje a doufáme, že na tomto základě Tyto články se vrátí zpět do nařízení. A poslední bod z mé strany. Jak už bylo eh, zmíněno panem Švábem, Měli bychom se vyhnout tomu, že by tam bylo, byla velká administrativní zátěž. Když hovoříme o posouzení ex ante, musíme vědět, o jakých typech projektů hovoříme. Určitě jsme otevřeni spolupráci eh, na eh, této věci. Takže děkuji za toto stanovisko, které eh, v tomto návrhu tedy je velice důležité pro konkurenceschopnost Evropy a je přímo v jádru ekonomických zájmů. Děkuji. Děkuji. Já myslím, že je tedy opravdu velice Eh, důležité, aby tady byl velký zájem o otázky dopravy na vnitřním trhu. A mm, také výbor pro dopravu také předkládá řadu eh, námětů, kde vychází z jednotného, eh, z aktu o jednotném trhu. A také je tady další aspekt od výboru pro dopravu. Prosím, pane Koferaty, můžete to schrnout stručně? E, siamo in grado, credo, di rispettare le esigenze dei coordinatori. Ano. Já si myslím, že se nám podaří skončit včas. Já bych rád v tuto chvíli ještě řekl, že jsem velmi rád za tento pozitivní přístup. Jsem také velmi rád, že i atmosféra v našem výboru zůstává velmi pozitivní. To si myslím, že bude opravdu velmi přínosné i do budoucnosti. Já jsem byl ve správě jedné obce a vím, že ve chvíli, kdy chcete postavit eh, silnici pro tramvaj nebo pro vozidla, tak to je vůbec to úplně nej, nejtěžší, eh, co v podstatě můžete vy v rámci eh, veřejné zprávy dělat. Taková trať pro tramvaj, to je opravdu skoro jaksi nesplnitelný úkol. Já se ale ptám, jak eh, řešit tyto problémy, které eh, mnoho lidí přivedly skoro k zoufalství. A teď nám, nemám na mysli pouze eh, štutgardský, štutgardské nádraží. Samozřejmě, že role koordinátorů je velmi důležitá a je, důležitá, aby ta, je důležité, aby ta debata s veřejností eh, probíhala zavčasu a ještě předtím, než se eh, ty projekty nastartují, protože ve chvíli, kdy chcete něco stavět na zelené louce, kterou občané nějakým způsobem využívají ve volném čase, no tak to je opravdu velmi těžké. Je to velmi komplikované velmi často v podstatě i ta politická reprezentace eh, je vystavená velkým problémům a velkým výzvám. Mně bylo řeš, řečeno, že jsem občas trošičku až posedlý eh, tímto tématem. Ale to je i tím, že jsem těmto problémům byl jaksi opravdu ve skutečnosti vystaven. ale já jsem si jistý, že se nám v rámci takovéto spolupráce podaří najít nějaké společné řešení. Já si myslím, že co se týče té lhůty, tak eh, tady máme trošičku jinou lhůtu. Není to ta červencová, ale přesto jsem si jistý, že budeme mít dostatek času, abychom nepracovali pod nějakým jaksi extrémně vysokým tlakem. Je to tedy 10. července v, pol, v, v poledne a pak budeme diskutovat 1. Eh, a 6. Eh, eh, září a pak 18. No, já chci říct, že je tady prostor pro odvedení kvalitní práce. A schválení 10. či 11. října. To nám dává spoustu času, eh, abychom eh, ještě byli i v kontaktu s výborem pro dopravu. Děkuji. Děkuji vám, pane Koferaty, děkuji vám všem, kolegové. Eh, tím uzavíráme tu veřejnou část našeho zasedání výboru a v pět hodin začíná zasedání koordinátorů. Děkuji a těším se, že vás tady zase zítra v 9 ráno uvidím. Eh, první bod na programu bude má zpráva, eh, která se týká rekreačních pravidel. To je opravdu výjimečná příležitost. Prosím, buďte tady, budeme hovořit o nových eh, koncepcích plavidel. A Eh, jistě chcete také zajistit eh, námořní bezpečnost eh, v době svých dovolených. A hlasujeme v 9.30, takže prosím 9.30 nezapomeňte, máme hlasování a tímto končíme veřejnou část zasedání.